programu ozdravného ekonomického programu pro Řecko. Za Evropskou komisi vystoupí pan komisař Moskovici. Máte slovo. Merci, madame euh, la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně, jsem nesmírně rád, že mohu mezi vámi být a diskutovat o posledních záležitostech, posledním vývoji, které se týkají ozdravného programu pro Řecko po euroskupině, která proběhla včera a řekl bych, že to bylo opravdu velice kvalitní setkání, jedno z nejlepších, které jsme měli, které se věnovalo tomuto tématu a které představuje tak důležité, důležitou oblast pro celou eurozónu. Posledně, když jsem hovořil o Řecku, hovořil jsem o rekapitalizačním programu, čtyři banky, řecké, které byly v tomto, um, které jsme považovali za systémové banky, dále to byla reforma DPH, strategie, kterou jsme připravili, která se tý, které se týkaly jednotlivých nesplácených dluhů a samozřejmě, že to byly parametry, které se týkaly privatizačního fondu a tak dále. Tam jsme viděli zásadní pokrok. Ovšem samozřejmě se nás čekalo ještě mnoho výzev, mnoho výzev, které jsme očekávali, strukturální reformy, které očekáváme ze strany Řecka, po, do té první revize celého ostravného programu. První etapa vlastně byla dokončena v neděli a to bylo přijetí velice důležité legislativy, která se týká reformy penzí. A zároveň určitá unifikace v této oblasti, která se týká i um, um, příjmu a reformy v této oblasti. Uh, Tyto dvě záležitosti budou mít do, obrovský dopad, rozpočtový dopad, který bude představovat asi 2 HDP celého Řecka. To znamená, že skutečně by to mělo být něco solidnějšího, něco kvalitnějšího, reforma, která by umožnila poté například i rozsáhlejší reformu penzijních fondů, tak aby všichni měli přístup ke všem výhodám z těchto programů. Samozřejmě, že jsme si Eh, vědomí toho, že se to bude samozřejmě dotýkat těch nejohroženějších částí obyvatel a právě proto samozřejmě se snažíme, aby stát měl dostatečné příjmy v tomto ohledu. Ty reformy jsou předmětem rozsáhlých diskuzí. Reformy které budou implementovány řeckou stranou, samozřejmě za úzké spolupráce Evropské komise. A zde bych rád samozřejmě i poděkoval Evropské centrální bance, Evropskému mechanismu pro stabilitu, Mezinárodní měnový fond a všem hlavním představitelům, mužům, ženám těchto organizací, které skutečně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, opravdu v těchto často velice obtížných podmínkách fungují, snaží se pracovat společně na těchto reformách, na tomto velice důležitém balíčku, které se týká samozřejmě i mechanismu, který se bude zabývat eh, příjmy, státními příjmy, dále mechanismus, který se bude zabývat výsledky těchto reform a zároveň to budou určité parametry, které se budou týkat nových privatizačních fondů Čili mm, to budou takzvané prior actions, to znamená prioritní aktivity, které budou pokryty novou legislativou. To, co požadujeme, to, co jsme požadovali v této oblasti, mm, je aby všechny tyto, všechna tato opatření pomohla ozdravit řeckou ekonomiku, oživit tuto ekonomiku. V podstatě již posledních šest let se věnujeme těmto programům a naším hlavním cílem bylo to, aby ekonomická, ekonomická ekonomika byla zdravější, aby jejich veřejné finance byly solidnější, stabilnější, aby došlo k oživení hospodářské soutěže a aby skutečně invest, justiční subjekty opětovně začaly důvěřovat Řecku, aby došlo k ozdravení zahraničních investic. Poslední um, předpovědi, které jsme zde viděli minulý týden, um, opětovně se velice pozitivně dívají na druhý, druhou polovinu letošního roku. Ehm, eh, rozpočtový deficit by měl být pod 3%, 2,7%, což skutečně je velice zásadní pokrok. Samozřejmě pouze za předpokladu, že všechny tyto reformy budou implementovány a právě proto je pro nás zásadní, aby tyto obrovské rozsáhlé reformy byly implementovány. Velikým vítězstvím euroskupiny včera bylo Mm, to, že jednání o těchto reformách skutečně byla dokončena, že jsme dosáhli konkrétní dohody v této oblasti, došlo k, mm, k odsouhlasení tohoto programu a to skutečně znamená, že e, řecká ekonomika bude na cestě dalšího růstu. V minulých týdnech jsme se rovněž věnovali potřebě dohody vytvoření určitého Eh, určitého mechanismu, který by rovněž eh, se věnoval mm, ratingovým agenturám, bude to mechanismus v rámci určité pracovní skupiny v euroskupině, který vytvoří určité, určité mechanismy. K těmto mechanismům už vlastně ty už byly nastíněny před dvěma týdny v Amsterdamu, to znamená, měly by to být takové automatické, automatické mechanismy, které se budou snažit nějakým způsobem dosáhnout eh, konkrétních cílů z loňského roku. To znamená, aby jsme vlastně eh, dosáhli v roce 2018 eh, růstu 3,8 Evropská komise se domnívá, že zde máme již dostatečná opatření, která by měla umožnit dosáhnout tohoto cíle. Bohužel ne všichni partneři jsou o tom zatím přesvědčeni a my samozřejmě komise společně s členskými zeměmi euroskupiny budeme pracovat na vytvoření tohoto mechanismu, který by měl zajistit a zároveň um, přesvědčit všechny partnery o tomto zaangažování, o těchto aktivitách. To znamená například například eh, pokud jde o ty primární přebytky, pokud nedojde k jejich realizaci, tak samozřejmě budeme muset eh, zapojit veškeré garanční mechanismy, aby došlo k zajištění těchto cílů. A i v této oblasti jsme dosáhli včera dohody. To znamená, jednak to byly reformní balíčky, které potřebujeme, a tato druhá oblast, tento mechanismus, který je opravdu velice zásadní. I v těchto oblastech, v těchto dvou oblastech jsme dosáhli dohody. Co to znamená? To znamená, že vysíláme velice jasný signál. To znamená, že Řecko společně s různými jednotlivými aktéry skutečně dosáhlo obrovského pokroku od loňského roku. Samozřejmě, že zatím ještě jsme nedosáhli cíle, které jsme si stanovili, ovšem to, o to se budeme snažit. Jak toho dosáhnout? Samozřejmě, že v následující týdne dojde k určitému, mm, očekáváme hlasování, které se, které se bude týkat odsouhlasení všech těchto programů Evropský mechanismus stability samozřejmě eh, bude rovněž využitý proto, aby došlo k okamžitému splácení dluhu, těm, eh, to znamená splácení těch částí, které nás čekají v této oblasti pro eh, to znamená určité částečné splacení pro věřitele a ředitel MES jasně minulý týden se zmínil o tom, že situace je velice napjatá a proto potřebujeme nalézt řešení. A nyní ten třetí balíček, to znamená samotné zadlužení, splácení, otázka členských států a zároveň evropského mechanismu stability, která je aktivní v této oblasti. Evropská komise je spokojená s deklarací, která byla přijata včera. Pan Disselbrum, předseda Euroskupiny, nejprve se chce věnovat samozřejmě z krátkodobého hlediska řešení těchto problémů do roku 2018. Aniž bychom změnili tyto programy, aniž bychom překročili určité červené linie, které zde máme. A až poté od roku 2018 bychom se věnovali středně dobým, um, středně dobým uh, aktivitám a až poté to budou technické záležitosti, které se budou týkat dalších desetiletí, to znamená určitého rozložení uh, z um, tohoto splácení tohoto zadlužení. Pokud jde o um, určitě samozřejmě, že velice důležité, aby to byla udržitelná situace, aby to bylo udržitelné zadlužení. A já jsem skutečně rád, že včera došlo k této nesmírně otevřené konstruktivní rozpravě, která se týká tohoto problému. My jsme připraveni za komisi připravit určité technické plány, které by podpořily tyto aktivity. Jednotlivé instituce a samozřejmě i řecké orgány budou pracovat velice intenzivně v následujících dnech pro finalizaci tohoto uh, programu a této dohody. Já skutečně se na to dívám velice pozitivně mm, a myslím si, že 24. května na další euroskupině bychom se mohli věnovat těm dvěma blokům společně, mohli bychom uvolnit další financování v rámci tohoto programu a zároveň se podívat na to, jakým způsobem rozložit tento dluh. Tyto tři záležitosti musíme projednávat společně, protože dohoda musí mít globální charakter. Pan Disselblum včera rovně rovněž se zmínil o tom, že jsou zde dvě možnosti, kterým bychom se mohli věnovat paralelním způsobem. S ostatními institucemi a partnery se budeme snažit pomáhat řekům, aby implementovali a aby reagovali, aby plnili své závazky a aby skutečně došlo k tomuto prvnímu uvolnění těchto finančních prostředků v rámci třetí tranše. A proto se těším, že po 24. květnu se budeme moci podívat konkrétněji na tyto reformy, které umožní oživení eh, eh, řecké ekonomiky, umožní ehm, kvalitní zahraniční investice do této země a zlepší celou ekonomickou situaci. Čili tolik na úvod, vážená paní předsedající, milí poslanci, poslankyně, a samozřejmě jsem připraven nadále diskutovat o tomto tématu. My samozřejmě se těšíme na ty následující týdny a měsíce, které nás čekají na této cestě. Ovšem já samozřejmě bych rád řekla a skutečně upřímně, že jsme odvedli obrovský kus práce na všech stranách a že ta cesta vpřed je jasně stanovena. A že skutečně ta včerejší euroskupina bude představovat nesmírně důležitý moment v celé této historii, pokud jde o ozdravný program eh, pro Řecko. Bylo to nesmírně důležité i ze symbolického hlediska, protože jsme oslavovali Evropu, Evropskou unii včera a že jsme, doufám, i výsledkem tohoto setkání přispěli k budoucnosti celé Evropy. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, dámy a pánové. A nyní to budou zástupci politických skupin, nejprve za EPP, předseda EPP, pan Weber. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaře, kolegyně, kolegové, diskutujeme o situaci v Řecku a o programu, tak eh, musíme vidět nejprve lidi, kteří velice trpěli a trpí v Řecku a eh, musíme si říct, co můžeme očekávat, co eh, mohou očekávat lidé v Řecku i v jiných státech, když hovoříme o reformách. Za prvé si lidé přejí, aby žili ve státu, který je funkce schopný, který s také efektivně nakládá s příjmy od daňových eh, poplatníků, aby to přefungoval. Je tu nutnost reformovat státní aparát, ale to není téma jenom pro Řecko, pro celou Evropu zejména. Musí dobře eh, fungovat justice, eh, občané si přejí sociální zabezpečení, to znamená penze, a to musí být natrvalo zajištěno a je tomu dokonce tak, že e, premiér Cypras říká vůči penzijní reformě nejsou žádné alternativy. Musíme ji i provést tak, abychom zajistili trvale udržitelný demografický vývoj. Vážené dámy, vážení pánové, v celé Evropě je přání takové, že dále nemůžeme pokračovat zadlužování. Země, které se hodně zadlužily, mají špatné perspektivy do budoucna. To e, to znamená, zapotřebí jsou stabilní rozpočty, státy nemohou e, žít nad poměry a dále růst. Pan komisař Moskovici to řekl naprosto jasně, je to otázka růstu v Evropské unii. Rozběhl se Junckerův plán, již bylo vyplaceno 18 miliard eur a e, mě by zajímalo, e, jak e, budou financovány programy v Řecku. Souvisí to tedy s reformami, se změnami a já bych chtěl výslovně zúraznit, že uznávám, že i nyní je řecká vláda připravena provádět tyto reformy. To, co jsem popsal, to je seznam přání, které má i EPP to je naše eh, agenda pro eh, evropské reformy. A eh, vlády EPP eh, eh, eh, prováděly takovéto reformy a byly úspěšné. Irsko v roce 2015 zaznamenalo větší růst než Čína, to si musíme představit. Irsku se vedlo mnohem lépe v otázce růstu než Číně. A milé kolegyně, milí kolegové, jde o otázku, proč z těch pěti států, které obdržely finanční pomoc, zbylo jenom Řecko nyní bohužel musím hovořit politicky. V roce 2014 jsme měli 0,7% růst v Řecku. V roce 2014 0,7% a v loni v roce 2015 Ciprasova eh, vláda zaznamenala minus 0,2%. To znamená předtím růst, lehký růst a potom zase pokles. Ciprasova politika uškodila ublížila Řecko A poslední eh, Samarasův program eh, před rokem, když eh, měl být schválen, se hovořilo o tom, že Řecko musí ušetřit jednu miliardu. To bylo před rokem úspora ve výši jedné miliardy a nyní diskutujeme o otázce, že je nutné ušetřit 5,4 miliard. To je současný program, proto je třeba jasně říci, že loňský rok byl ztracený pro Řecko. A Cyprasova vláda Řecku hodně uškodila. Cypras eh, nedávnem sám přiznal, že eh, k tomu přistupoval poněkud naivně, jakožto premiér, jistě, ale eh, ani Řecko, ani Evropa si nemohou eh, dovolit naivní postupy. A mnohé z těch eh, předvolebních eh, slibů musel zrušit, nemohl je slíbit. A nyní nezávisle na Řecku za Evropě musím říci voličům, nevěřte populistům, kteří vám tvrdí, že je možné se odklonit od reformních programů. To by přišlo příliš draho. Kompromis byl předložen, musíme dělat velmi mnoho, ale myslím, že společně můžeme mnohého dosáhnout. A e, co se týče Řecka, chtěl bych upozornit na to, co zaznělo e, z úst e, vedoucího opozice. Správná politika Cyprase způsobila, co způsobila. A nyní je třeba spravedlivý kurz a lidé v Řecku se mohou nadále spolehnout na to, že eh, v Evropě a EPP bude stát za nimi, pokud půjde o projevy solidarity. Děkuji, děkuji vám. Milí eh, kolegové, modrá karta po prvním vystoupení a eh, nyní vystoupí Jenny Pitela. Děkuji vám, paní předsedkyně. Po první řecké krizi eh, se zde znovu setkáváme a znovu hovoříme o Řecku. Samozřejmě, že v mezidobí se situace změnila 23. června. Eh, budeme čelit důležitému referendu ve Spojeném království. Evropa se potýká s obrovskou krizí, největší krizí od druhé světové války. Přesto mám pocit, jako kdybychom byli v remakeu nějakého filmu, který jsme již dříve viděli. O co tady jde, dámy a pánové? Je pouze jediná věc, kterou eh, bychom mohli v tuto chvíli říci. Je to nadměrné úsilí, eh, kdy se snažíme eh, docílit úspor pro eh, Řecko. My jsme se vyslechli pana komisaře, který řekl, že před několika málo týdny bylo řecké účetnictví v lepším stavu, než se očekávalo. Já myslím, že musíme být ale především velice obezřetní, dále sledovat Řecko, abychom zajistili, že plní své sliby a že postupuje správně, pokud jde o strukturální a soudní eh, reformy. Nesouhlasím s jednou věcí, kterou řekl pan Weber. Já problém teď nevidím v Aténách. Eh, skutečným problémem je Mezinárodní měnový fond. Skutečný problém to jsou extremisté, kteří kvůli určité vizi teď chtějí eh, potrestat eh, Řecko. Zdá se, že podle nich eh, by mělo Řecko odzkoušet opatření, o kterých MMF samo už řeklo, že by vlastně podrazilo nohy jakékoliv světové ekonomice. Takže v současné obtížné situaci, v níž se Evropa ocitá, si myslím, že je velice nezodpovědné eh, vytvářet eh, riziko v rámci euroskupiny. Evropská komise, pane Moskovisi, eh, říkala, že už byly splněny podmínky, řada podmínek v rámci procesu a že bychom teď měli přistoupit k odpouštění dluhu. Já si myslím, že Řecko musí být pra, právem hrdé na reformy, které eh, provedlo. Musíme ovšem všichni dostat eh, dohodám. Je potřeba nyní najít eh, kompromis, který umožní Řecku pokračovat v reformách a případně povede k částečnému zrušení dluhu. Nyní je na čase, aby každý na sebe vzal svůj díl odpovědnosti. Na závěr bych chtěl tedy ještě jednou jasně říci, že pokud Mezinárodní měnový fond eh, chtěl znovu sabotovat eh, dohodu, tak my v Evropské unii musíme mít odvahu jim říci, ať se ubírají touto cestou sami, že se k ním nepřidáme. Není pan Marias. Vážený pane komisaři, pane Webere, už je to šest let, kdy bylo podepsáno memorandum o porozumění, snížení o 25 HDP, 40 obyvatelstva žije v chudobě, snížení důchodů, mest, více než 1,5 milionu lidí, kteří jsou nezaměstnaní, stovky podniků eh, zkrachovaly, zvyšují se daně a zároveň eh, poměr dluhu k HDP dosáhl podstatě téměř 200%. Přesto budeme nadále předstírat, že fungujeme jako vždy zcela normálně. Voláme po dalších opatřeních 5,6 miliard euro, to odhlasovala koaliční vláda a e, volá po dalších 33,6 miliardách ve formě dalších e, opatřeních a volá po dalších škrtech ve výdajích. To znamená, jdeme cestou těchto e, zásadních škrtů, které začala provádět Ciprasova vláda. Začínáme zvyšovat plošně daně, privatizujeme v podstatě bez kontroly. Znovu Tady dochází k sociálnímu armagedonu, což podporuje Trojka, MMF i Euroskupina. Vy jste velice dobře řekl, že, pane Pitalo, že jsme svědky remakeu filmu, který už se nám tady promítal mnohokrát. Zisky. Z řeckých eh, programů už měly být využity pro podporu dalších, dalšího růstu. My jsme tady slyšeli pouze plané sliby, pokud jde o zrušení eh, dluhu. pouze 9 miliard eur z 200 miliard eur, které eh, byly plánovány, došly skutečně do reálné ekonomiky. Ten zbytek skončil v německých a dalších evropských bankách. Myslím, že to stačilo, pane Webere. Eh, řečtí občané nejsou eh, schopni unést více a brzy zareagují na eh, politiku trojky. Děkuji za slovo, paní předsedající, a ráda bych poděkovala panu komisaři za to, že je mezi námi. Já jsem skutečně potěšena tím, co jste nám řekl stojím zde, pane komisaři. Jsem velice ráda, že Euroskupina vedla skutečně konstruktivní eh, diskuzi, že došla k určitému závěru. Všem trošku mě to vždycky zneklidňuje, protože mám pocit, že je to vlastně taková diskuse insiderů. Ti, kteří vědí, co se děje uvnitř třeba takovým technickým způsobem k tomu přistupují. Ovšem pro naše občany, řeky, jiné občany jiných zemí, to je vlastně 6 let předřečníci o tom hovoří. Šest let se máme neustále samity, které se týkají Řecka, protože vlastně to bylo právě 9. května 2010. Šest let. Šest let například program Maria Monteho, který se týkal jednotného trhu a vidíme, že ten nedostatek růstu nedostatek investic, který v podstatě se snaží Jurkerův plán kompenzovat, v podstatě vlastně je propojen i s tím zpomalením celé 28. Často hovoříme o tom, že je to eurozóna, které se nedaří, ovšem ve 28. se skutečně rovněž nevidíme nějaké geniální pokroky. Takže všechny tyto diskuse, které se týkají podstaty, to v podstatě vlastně mm, mm, vysílá takový signál neustálého přešlapování na místě, v podstatě jsou to, vidíme to i na straně úrovně jednotlivých institucí, odpovědných a tak dále. Samozřejmě často nám říkají, že nebyli schopni reagovat, protože tam byly nějaké externí záležitosti. Ovšem v podstatě vlastně nyní nevidíme ani to, co se týkalo zprávy pěti předsedů, ani blueprintu Evropské komise. Nic z toho nebylo realizováno, žádné další zprávy. V podstatě vlastně je to eurozóna, která nefunguje. Brexit v podstatě to mohla být určitá příležitost, jak se zabývat budoucnosti eurozóny. Mohli jsme vytvořit úplně jinou dohodu, než tu, která byla dohodnuta s mm, Británií. A to, co mě skutečně zneklidňuje nejvíc z toho, co jste řekl, je to všechno, co jste odložili až po roce 2018. Když to teda odložíme na rok 2018, nás, proč je to v zájmu, protože je to v zájmu řeků nebo je to v zájmu voleb, které nás čekají ve Francii a v Německu, pane komisaře. Děkujeme a nyní pan Papadomulis má dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane Webere, vy jste pět minut vašeho projevu věnoval tomu, že jste pětkrát zautočil na řeckého premiéra pana Ciprase. Pokud budete chtít pomoci panu eh, sobě, který vede opozici, tak to musíte postupovat jinak. Nemáte pravdu. V roce 2009 to byla nová demokracie, která byla zodpovědná za toto zadlužení na úrovni 125% HDP, která nám zanechala obrovský deficit, dále to byly jejich politiky v rámci koaliční vlády s Pasokem, kde jsme měli 180% zadlužení HDP na konci roku 2012. Takže já bych vám rád řekl, pane Webre, že se vám nepovedlo pomoci panu Samarasovi a zároveň eh, pan Micu taky zrovněž nemůže počítat s vaší pomocí. My jsme volili našeho premiéra a chceme, aby pan Zipra zůstal naším premiérem. Včera Včerejšek byl pozitivním dnem eh, pro Řecko i pro euroskupinu po mnoha letech chudoby, nezaměstnanosti, škrtů, konečně dobré zprávy pro řecký lid. Mělo by nám to umožnit dosáhnout ekonomickou stabilitu a zároveň určitou stabilitu v oblasti tvorby politik. Nyní můžeme na základě toho, co řekla komisá, pan komisař Moskovi si můžeme eh, předpokládat a počítat i s určitým růstem do budoucna a rovněž to pomůže Evropské unii, aby zabránila takovým ehm, zbytečným krizím, destabilizaci, opakování krizí na evropském jihu. My jsme reagovali takovými extravagantními požadavky ze strany MMF. My jsme odmítli tyto požadavky a jejich volání po ještě rozsáhlejších škrtech. Euroskupina vytvořila určitou, určitý pracovní plán pro eh, oddlužení Řecka, který vyhovuje Řecku a zároveň to byla určitá reakce na ty, kteří eh, se snažili, aby nedošlo k plnění těchto podmínek. Řecko bude implementovat reformy, ke kterým se zavázalo. Řecko je na správné cestě, ale zároveň i Evropská unie musí hrát svou roli a musí implementovat svou část dohody, za kterou je odpovědná. Nyní má slovo pan Lamberts, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jean-Claude Juncker nám zde řekl, že pokud jde o sociální spravedlnost, ta je rovněž důležitá, stejně jako určitá solidnost a stabilita ekonomických záležitostí. Milí kolegové, máme zde eh, tři programy pomoci Řecku. Máme zde 10 milionů Řeků, kteří žijí opravdu za, um, ve velice špatných podmínkách. Připojilo se, přidalo se k ním ještě další počty lidí v této zemi, který, který eh, žijí pod hladinou chudoby. Je to země, která samozřejmě je nesmírně zadlužená, je to samozřejmě i díky určitému klientelismu, určité politické elitě, zároveň bankám, obrovským nadnárodním společnostem a tak dále. Čili, milí kolegové, já skutečně nejsem tak optimistický, jak jsme slyšeli ze strany pana Muskoviciho. Možná bychom se měli podívat na to, jakým způsobem eh, usnadnit Řecku tuto situaci, nějakým způsobem je odlužit určité reálné podmínky a ne něco, co je opravdu nereálného. Od roku 2010 vidíme, že samozřejmě Řecko mělo splácet, ovšem věřitelé rovněž měli převzít určitou odpovědnost. to soukromí věřitelé, ovšem vidíme, že to jsou pouze hypotetické e, e, návrhy. Vidíme, že Řecko se potýká s obrovskými škrty a politikami úspor, které věřitele pouze zhoršují. MMF mm, vidí, dokonce samotvrdí, že je to kontraproduktivní. MMF, které samozřejmě chce, aby došlo k určitému rozvolnění, pokud jde o toto zadlužení, ovšem MMF tvrdí, že samozřejmě ví, jakým způsobem reagovat, ovšem na druhé straně vůbec se neposlouchá tyto hlasy, které volají po restrukturalizaci těchto dluhů. A to znamená, že věřitelé samozřejmě postupují tímto způsobem, jakým postupovali, ovšem nejsou ochotní to otevřeně říci, protože jejich vlády samozřejmě um, mají určité politické zájmy. No a um, nemáme zde dostatečné e, rovně rovněž eh, výsledky, které se týkají euroskupiny a e, e, jsou to investice. Vidíme, že o 60% poklesly zahraniční investice. Do Řecka vidíme, že ty kapacity jsou tam opravdu téměř nulové a mm, mm vy nám tvrdíte, že Junckerův plán by tam mohl pomoci. Ovšem to je nedostatečné. No, ale je to určitý systém, který by byl opravdu stabilní. Je jasné, že řecká vláda bohužel Mm, samozřejmě v této oblasti nepostupovala dostatečně, pokud jde o daňové úniky. Ovšem naše země, euroskupiny, které jim mohly poskytnout určitou pomoc, když propouštěli eh, z veřejné sféry desetitisíce lidí, možná skutečně měla pomoci eh, zásadnějším způsobem poslat tam větší počet odborníků. Vidíme zde utrpení na řecké straně a skutečně Řecko bylo ponecháno mm, samotné, i pokud jde o uprchlickou krizi, to vidíme, že samozřejmě nemohou z toho vypřednout sami a takové situace ani stát, ani ekonomika nemůže být restrukturalizována. A já proto si myslím, že nyní je na komisi, která má poslední možnost, jak této zemi skutečně pomoci. Děkujeme a pan Wolf má tři minuty. Děkuji, paní předsedající. V roce 2001, kdy se měli eh, připojit k Evropě, britský premiér řekl, naštěstí bude Řecko konečně v srdci Evropy, konečně eh, bude zajištěna větší prosperita, konečně bude větší stabilita a konečně budeme eh, schopni žít v prosperitě. Čelíme tomu, čemu čelí dnes Řecko. Je to nezaměstnání nezaměstnanost, která eh, mládeže 52%. Celá řada řeků eh, v roce 2000 eh, opustila svou zemi. 6 tisíc osob spáchalo sebevraždu. To jsou ty úsporné škrty. Řecko musí nalézt 2 miliardy ECB a trojka to předepisují. Kde je tedy ta prosperita, kde je růst a kde je ta velká budoucnost pro Řecko, eh, která byla předpovídána v roce 2001, není tu eh, jedna osoba spolu eh, s řeckým premiérem říkali, neměli bychom využít této příležitosti. A vy naši přátelé. Je to okamžik, kdy řecký premiér v době, kdy se tvořila nová vláda po provedení referendu řekl, my si nepřejeme eh, škrty. Eh, jsme tedy proti uh, úspornému programu Evropy, který uh, má rozdělit řecký lid. Uh, EPP i socialisté hovoří o solidaritě, ale e, to je v pořádku, tedy pro vás, pro váš životní styl, ale šest e, tisíc osob spáchalo sebevraždu, co jejich eh, rodinní příslušníci. V Řecku se nevede vůbec lépe. Za těch pět let se ekonomika snížila o 27 eh, a jak řekl pan Pitel, jistě Spojené království uspořádá referendum ohledně opuštění EU. Náš růst byl lepší, naše příležitosti byly lepší. Nechceme, aby nám ECB říkala, co máme dělat, ani MMF, ale e, říkáme, když zůstanete v EU, stane se vám totéž. Eh, podniky vás opustí, peníze opustí vaší eh, zemi lidé eh, budou chodit do vaší země, když se osvobodíte a opustíte EU stejně, jak se proto rozhodne Velká Británie 23. června. Děkuji vám. Děkuji. Dále vystoupí pan de Graaf, má minutu a půl. Paní předsedající, Řecko je na pokraji bankrotu. Tato země je pacientem, který se musí připojit na infuzi každých šest měsíců už to stálo 240 miliard. A co se stane? E, asi 10 miliard skončilo v řeckém rozpočtu. Téměř 150 miliard bylo použito, aby se podařilo zachránit francouzské a německé banky. Evropští občané musí e, krvácet v důsledku e, chyb, kterých se eh, eh, dopustila evropská elita. Eh, jsou to miliardy, které se nikdy nevrátí a jsou to peníze, které předložila chudá země jako Nizozemsko. A co jsme mohli udělat v jiných oblastech, co jsme mohli udělat v rámci péče o starší občany, pro důchodce a podobně premiér již řekl během voleb eh, ani dalšího centu pro Řecko. Je to eh, politika eh, zlomu, která se praktikuje, abychom zakryli skutečnou situaci, že Řecko je na pokraji bankrotu a i Evropská unie. Je to umělé udržování při životě a tak to dál nejde. Není možné dávat eh, další miliardy do Řecka. Není možné dále šetřit na eh, penzích pro občany. Řecko by se mělo vrátit zpátky k drachmě. A nyní má slovo pan eh, Papadakis, jednu minutu. to eh, řec u vlády je eh, Syriza a to porušuje eh, práva občanů. Jistě parlament s těmi reformami souhlasí, ale lid se s nimi nikdy nebude souhlasit. Přesto se všichni dohodli vláda, MMF, EU e a týk, dotýká se to také práv velkého kapitálu. Je to strategie velkých monopolů, eh, které eh, je třeba eh, zachovat při životě. Mechanismy na potlačování vůle lidu, automatické škrty, porušování práv obyvatel a celá řada dalších opatření nemá dopady jenom na Řecko, ale i na další členské státy. Eh, to je tak, když se chýlí ke konci kapitalistický režim. Eh, děkuji a dalším řečníkem je pan Janis Kafalu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Winston Churchill měl pravdu, když řekl, že pokud chcete se zbavit eh, problému s levicí a populisty, tak eh, je musíte nechat, eh, aby po několik měsíců vedli vládu. A my jsme toho byli svědky v Řecku. Několik měsíců koaliční vlády stálo řecké občany opravdu hodně. V rámci Samarasovy vlády cíle stanovené pro úsporná opatření eh, byly kolem jedné miliardy eur. Nyní za Ciprasovy vlády máme eh, cíl nejméně 5 miliard eh, a další balíček opatření se chystá v hodnotě 3 miliard eur. Ciprasová vláda se totiž vydala snadnou cestou. Zvyšuje daně, ale když zvyšujete daně, tak se vám snižují veřejné příjmy. My víme, že ozdravný program takto možná nebude fungovat a možná tady znovu budeme v prosinci sedět a diskutovat o nových opatřeních. Evropa již prokázala svou solidaritu. Eh, snažili jsme se snížit eh, dluh v roce 2012 eh, z 16 na 4 miliardy jsme omezili splátky ale toto není možné, aby Ciprasová vláda eh, zneužívala. Naopak Řecko potřebuje investice, potřebuje zaktivizovat produktivní síly v společnosti, aby se začalo produkovat bohatství, což jediné může vést ke skutečnému růstu. Nyní pan Gvaltieri na dvě minuty, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že těžko můžeme popřít, že řecké memorandum z loňského roku je ambiciozní, pokud jde o nastavení rovnováhy mezi stabilitou, růstem, konkurenceschopností a sociální spravedlností. Je to zároveň memorandum dosti náročné, protože eh, má také eh, značný záběr. Nicméně, co je mm, těžko popiratelné, je také to, že řecká vláda eh, naplňuje své sliby, že provádí to, co slíbila, že provede. A proto je velice pozitivní, že nakonec se podařilo dosáhnout dohody o politickém balíčku fiskálních a strukturálních opatření, která jsou potřebná pro uzavření prvního přeskumu programu. Také se domnívám, že je dobrým výsledkem to, že vznikne mechanismus nouzových opatření, který nebude pro řecké občany znamenat další preventivní úsporná opatření, která by politicky i ekonomicky destabilizovala zemi. Beru na vědomí, že instituce, která se zasazovala za tuto možnost, přišla s ekonomickou prognózou pro primární bilanci za rok 2015, která nakonec byla zcela milná což by znamenalo větší obezřetnost, eh, eh, k níž nakonec došlo. Na závěr chci říci, že vítám to, že diskuze o dalším odlužení eh, začíná a že tedy máme k dispozici vodítka a jasný mandát pro například prodloužení v platnosti eh, dluhu a toto vše na základě třífázového přístupu, což je další pozitivní prvek, který ovšem nevylučuje další opatření, kdyby byla potřebná v budoucnu. Takže 9. května to byl dobrý den pro Evropu. Já chci tímto poděkovat komisi a komisaři Moskovisimu konkrétně za jeho zásadní roli. Nyní vybízíme eh, Euroskupinu k tomu, aby finalizovala své pokyny na konci eh, května, aby se Řecko ubíralo dalš, dále cestou ke stabilitě, abychom vyslali signál, že euro dokáže řešit velice obtížné krize a že udělá maximum pro to, aby zachovalo svou stabilitu a integritu. Děkuji. Děkuji nyní pan Luke na jednu minutu. Dámy a pánové, je překvapující, když si e, musíme vyslechnout tyto projevy, které překrucují fakta. Chtěl bych připomenout, že je to již přesně na den 6 let, kdy byly porušeny evropské smlouvy tím, že byly vytvořené velké záchranné plány. Bylo řečeno, že po tři roky bude dostávat Řecko peníze a to skončí v roce 2013 za podpory Řecka. Řecko se staví na vlastní nohy. O šest let později Řecko nestojí na vlastních nohou. Teď se hovoří o roce 2016, 17, 18. Komisař Moskovici řekl, že celá desetiletí budeme muset pomáhat Řecku. Dámy a pánové, tato politika stroskotala a že nyní komisař upozorňuje na to, že se povede Řecku lépe, to slyšíme už celá léta, pokaždé komise z, z, zkreslovala ty výsledky o několik eh, procent, když socialisté říkají, eh, že eh, na vině je MMF, tak je to překrucování fakt. Řecko nešetří, jak říkal pan Pitela. Řecko musí ještě šetřit, i když před třemi lety to mělo být vyřízeno. Dámy a pánové, já si myslím, že Řecko by mělo opustit Evropu a v této souvislosti získat odlužení. Pane Luke, paní Repini? má modrou kartu na vás, akceptujete ji? Děkuji, paní předsedající. Já vám velice děkuji, že mám po třetí možnost položit otázku. Možná, že vaše kolegové ne, ale milý pane Luke, já jsem si právě vyslechla vaše stanovisko a toto stanovisko mi eh, připomíná vystoupení některých kolegů za EPP. Řecko je plnohodnotným členem Evropské unie a v smlouvách je jasně řečeno, co je solidarita. Jak vy chápete solidaritu, když jde o to, že je třeba pomoci členskému státu, který se dostane do problému? Já eh, plně zastávám váš názor, že musíme projevit solidaritu v Evropské unii s těmi, kteří jsou chudí, kteří kteří mají nedostatečnou infrastrukturu, eh, kde není eh, eh, zajištěna sociální podpora, kterou bychom si přáli, ale nedomnívám se, že bychom měli být solidární s těmi, kteří nepostupují ekonomicky, ne s těmi, kteří se předlužují. Nejsem toho názoru, že bychom měli projevit solidaritu těm, kteří nedodržují dohodnutá opatření a to celá léta. Musíme brát vážně zásadu kondicionality standardy a říci, že když se neplní, tak eh, my nebudeme platit. Děkuji. Dále Jean Adui. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jednání mezi evropskými institucemi a Řeckem No, v podstatě již šest let představuje takový velice smutný obrázek. Je to kabalérie finančního charakteru a určitá neschopnost rozhodovat. Řecko bylo na pokraji propasti a v podstatě samozřejmě víme, že teda to bylo, byla i jejich odpovědnost, protože falšovali jednotlivé účty a dokumenty, ale zároveň to byli i věřitelé, kteří od roce 2009 přece už mohli jasně vidět, k čemu eh, docházelo a nějakým způsobem umožnit eh, aby mezinárodní instituce demokratickým způsobem nalezly určité odpovědi pro opětovné, opětovnou důvěru eh, věřitelů. Ovšem, toto, co jsme vytvořili, to je něco nepochopitelného, podle mého názoru. Nechali jsme tuto zemi, která vlastně má dvojnásobek zadlužení ve srovnání se svým HDP, nechat této situaci. Eurozóna je ohrožena, pak druh za stability není respektován, pane komisaře. Řízení tohoto paktu je nefunkční. nefunkční. Samozřejmě, e, že Eh, by mělo, že bychom neměli prodlužovat tuto iluzi, eh, tyto iluzorní situace, která povede ke skutečnému dramatu. A já si myslím, že by mělo dojít k určité politické eh, arbitráži a politickému realismu a ne se dohadovat někde v zákulisí. Děkujeme, pan Chuntis má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane komisaři, Včerejší rozhodnutí euroskupiny znamená opětovné vnucování pravidel ze strany mocných těm, kteří tuto moc nemají. Slíbili jste, že dojde k určitému odlužení Řecka do budoucna, ovšem nic jste nekonkretizovali. Máme zde další úsporná opatření, která musíme Mm, přijímat kvůli tomuto slibu. My v podstatě jsme dali eh, klíč od naší národní pokladny věřitelům, kteří budou rozhodovat o budoucnosti Řecka, o našich ekonomických politikách, budou rozhodovat o primárním přebytku, budou rozhodovat o daních, které platí podniky, ale zároveň naši občané. Pane Moskovisi, vytvořili jsme Evropu nezaměstnanosti, Vytvořili jsme Evropu recese, a Evropský parlament, který v podstatě tiše pouze podepisuje určitá rozhodnutí a vy prostě nemůžete očekávat reakci eh, nebo můžete samozřejmě očekávat reakci našeho lidu a zároveň i francouzského lidu, který vyšel do ulic eh, proti Uh, těmto opatřením. Pan Zany uh, má na vás modrou kartu, pane kolego. Chce, chcete na ní odpovědět, pane Zany? Děkuji, paní předsedající. I vám velice děkujeme, pane poslanče, že jste přijal tuto otázku. Myslím, že nastala hodina pravdy a chci se vás zeptat, jaké by bylo vhodné řešení. Slyšeli jsme již mnohé o tom, jaké řešení bychom neměli použít, ale co si myslíte, jaké by bylo to dobré řešení? Děkuji panu kolegovi za položení této otázky, pane kolego. My známe řešení Komise také zná toto řešení, Euroskupina zná toto řešení, každý zná to řešení. Problém řeckého zadlužení je vlastně eh, taková páka, jak eh, dostat Řecko pod tlak. Je třeba vytvořit podmínky, které umožní, aby se Řecko vymanilo z té krize a ne taková opatření, která eh, stanoví trojka. My jsme viděli opatření, která budou mít dopady jenom na lid a tím se problémy jenom zostří. Podle toho, co jste řekli, je to jasné. Také jsme si to přečetli v německém tisku o těch miliardách, které eh, byly vynaloženy a eh, plynuly ve prospěch německých a francouzských bank. Vy jste poslanci v Evropském parlamentu a e, všichni vědí, co řekl pan komisař Moskovici. Jsou to pomocné programy, ale teď bylo dosaženo pravého opaku. Byl překročen čas a e, dále pan Urtarsan na jednu minutu. Děkuji. Já jsem se musel smát, když jsem tady slyšel to, co říkalo PP, e pokud jde o národní účetnictví a ekonomiku v eurozóně. Já bych chtěl eh, říci, že to, co vidíme v posledních dnech, eh, to je ta nemožná situace, kdy na jedné straně jsou evropští investoři, kteří nechtějí restrukturalizaci eh, druhu a sebevřežadná opatření prosazovaná MMF Došlo k drobnému kroku v pondělí, ale je to krok zcela nedostatečný. Teď je potřeba ambiciozněji restrukturalizovat dluh. To víme, že od roku 2010 není ta zadluženost eh, udržitelná. A druhá věc, a tím končím, země, která v tuto chvíli um, uh, stěží eh, dodržuje program a je stále v recesi, nemůže eh, snadno navyšovat eh, opatření podobného druhu. Takže já myslím, že nemůžeme pokračovat v preventivních úsporných opatřeních, že bychom naopak měli řecké ekonomice dát trochu čas se nadechnout. Děkuji. Děkuji. Je tady na vás od pana Franculiky modrá karta. Přijímáte ji? Děkuji. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Náš kolega tady zmínil situaci v EU a strategii MMF. Vy víte, že Řecko provedlo určitý fiskální pokrok a jak víte, nemyslíte si, že nakonec eh, by to měl být eh, MMF společně s EU, eh, kdo najde nějaké politicko-finanční řešení? Pro, prosím, pane Urtasane, já si myslím, že by to byla ideální situace, která by ovšem eh, žádala racionální eh, podmínky, restrukturalizaci dluhu, což Evropa nechce přijmout, ale my se musíme vyhnout recesivním opatřením, opatřením, která povedou k další recesi. Je potřeba dosáhnout schody. Kdyby k tomu došlo, bylo by to ideální. Prozatím to nebylo možné. MMF ehm, i evropští eh, eh, věřitelé vlastně takovou schodu blokují. Nyní pan Sany, děkuji, paní předsedkyně. Včera eh, jsme si vyslechli evropskou eh, hymnu, ale já myslím, že jsme spíše měli hrát pohřební pochod. Řecká vláda schválila další balíček, přitom předchozí balíčky selhaly. Studie ukazují, že 9,7 miliard eur z 216 miliard eh, skutečně eh, šly eh, na reálnou ekonomiku eh, nikoli v ten zbytek. 3,5% to je navýšení zadluženosti, to je ekonomické šílenství a ekonomická sebevražda, kdy se zahráváme se životy běžných lidí. V tuto chvíli je v Řecku obrovský daňový tlak, daňové zatížení, omezování sociálních práv a nároků, veliké zatížení na penzijní systém. A jako kdyby to nestačilo, euroskupina žádá další úspory, další škrty, navyšování dosažení cílu. Takže řecká ekonomika eh, je v podstatě na kolenou a nebude tady žádná lepší vyhlídka, pokud eh, se nepovolí současné sevření. Děkuji, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Jak často jsme v parlamentu slyšeli, že právě aktuální eh, balíček pomoci pro Řecku bude fungovat a že eh, přinese obrat. Já si myslím, že jsme to slyšeli i v 28 národních parlamentech, že aktuální opatření tentokrát pomůže. A e, dnes víme, že každý e, balíček e, situaci vlastně jenom zhoršil. Ta hora zadlužení představuje 130 ekonomického výkonu a každý ekonom vám řekne, že to nelze ufinancovat. A když se podíváte na tu odvrácenou stranu této politiky, Spiegel tento týden zveřejnil názor Evropského Institutu pro management a technologie, že 75% eh, nebylo ve prospěch lidí, eh, aby se tam rozběhlo eh, kolo hospodářství tyto prostředky spolkly banky a banky vedly otřesnou politiku, nechali se financovat lacinými penězi Evropské centrální banky dosahovaly až 20% úroky eh, bez jakéhokoliv ručení. Jedinou eh, cestou je eh, to, aby Řecko opustilo EU a aby hledalo svou cestu ke konkurenceschopnosti by to nebyla opatření, Řecko potřebuje mít šanci nalézt eh, vlastní cestu eh, k svobodě. Pan Fantulis, jednu minutu, děkuji je, my jsme opět diváky v tomto absurdním divadle. Je to naprosto neuvěřitelné, co se odehrává v Evropské unii. Eh, tuto politiku úspor jsme doposud trpěli a teď se zase vracíme k tomu, eh, že eh, Syriza eh, vlastně vzdala poslední oblasti. My musíme zabránit tomu, aby věřitelé nás zničili, věřitelé spolu se svými spojenci zvýšili se daně, byla přijata další opatření k prosazování úsporné politiky, ale tyto prostředky eh, nebyly ve prospěch eh, eh, našich lidí, ale evropských bank asi 5% se objevilo v našem rozpočtu, ale všechno bylo ve prospěch eh, bank. A to si můžeme také eh, přečíst. Zjistíme, že to bylo opravdu ve prospěch bank. Máme stále větší zadlužení a během té doby, kdy se projednával eh, balíček a teď jsme opravdu před koncem. Děkuji za slovo, paní předsedající. Zdá se, že jsme na dobré cestě. Museli jsme ale čekat opravdu dlouhou dobu, aby tyto reformy, které byly přijaty v Řecku vládou Ciprase, začaly fungovat. Je škoda, že jsme ztratili tolik času, protože víme, že Samarasová vláda se vlastně snažila o růst v této zemi. No, no i přesto teda bychom se mohli těšit určitým konkrétním pozitivním kroku a prvními, kdo vytvořili tento pokrok, je právě, to je eh, řecký lid, nesmírně odvážný lid. Občané museli vynaložit obrovské úsilí, neviděli přímé výhody a samozřejmě v současné období ještě pořád žijí v nesmírně eh, svízelné situaci. Oni jsou v té první linii, na, pokud jde o tuto politiku vyčkávání a to, co to přineslo zároveň, i pokud jde o jednotlivé reformy, je zde, jsou zde obrovské rozdíly v řecké společnosti prostě příliš mnoho privilegií pro jedny a příliš mnoho mizérie pro druhé. Euro skupina, no samozřejmě nepřišla s nějakým biankošekem. Řecká vláda si musí být samozřejmě vědoma toho, že evropská flexibilita je podmíněná tím, že budou pokračovat v reformách. Jsem velice spokojená s tím, že euroskupina začala hovořit o možném odlužování, uspořádání v této oblasti. Víme, že 185% to je zadluženého Řecka. To znamená, že samozřejmě musíme zabezpečit i to, aby naše veřejné mínění přijalo tyto podmínky, přijalo tento program, ale musíme vidět konkrétní kroky na řecké straně, pokud jde o tyto reformy. A myslím si, že bez evropské solidarity bychom tohoto nikdy nebyli dosáhli a Řecko by se potýkalo s ještě rozsáhlejší krizí. Děkujeme, vážená paní kolegyně, vážená paní Grosser, Je zde modrá karta. Přijímáte tuto modrou kartu, prosím? Prosím, pane kolego. Děkuji, vážená kolegyně, za to, že jste přijala mou modrou kartu. Vy jste předtím hovořila o e, pokroku, který Řecko učinilo e, za Samarasovy vlády. Jste si vědoma toho, že on je mezi těmi, kdo nesou odpovědnost eh, za špatnou ekonomickou situaci země? Ten podepsal memorandum eh, porozumění, eh, které bylo předchůdcem toho současného a byl také jedním z těch, kdo porušili demokratickou tradici tím, že poslal do vězení šéfa naší strany a několik poslanců naší strany. Takže právě o tomto panu Samarasovi hovoříte příznivě. Pane, sam, ohledně pana Samarase, mohu říci, že už tedy docházelo eh, k růstu, já si vzpomínám, že jsem tehdy o tom eh, mluvila ve Francii, jsme takový růst tehdy neměli. Takže já si vzpomínám na to, že začaly si určité reformy nepochybně, že tam byly určité sdílené zodpovědnosti, ale ten začátek růstu byl něčím pozitivním a je škoda, že dál nepokračoval. Děkuji. Jako další pán Bulman, minuta a půl. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že pokud jde o euroskupinu, tak velice pomalu, velice pomalu se do jejich úvah vrací rozum mezi ministry financí a e, pane komisaři Moskovici, vám e, bych chtěl osobně poděkovat vám a vašim pracovníkům za to, jakým způsobem jste k tomu přispěl. Tato práce musí pokračovat. Potřebujeme 24. května výsledky. Neza, e, nezaměstnanost roste do nebes. Invest, investiční kvóta je je nízká. Je největší od vypuknutí finanční krize 2008 až 2009. Potřebujeme růst a zaměstnanost pro lidi v Řecku. Vážení kolegové z Evropské lidové strany, já jsem si teď poslechl tři vaše prominentní řečníky, eh, kteří tady hovořili o tom, že jejich vlády dělali na jihu Evropy všechno dobře a všechny ostatní vlády všechno špatně. Já si myslím, že tomu sami nevěříte. Eh, Když se eh, ještě jednou toto, vrá, toto téma vrátí na plénum, tak já bych prosil, abyste předložili seznam reform, které Samaras dotáhl do konce. Prosím, informujte nás o tom, protože jinak ten argument se vyvrací sám. Eh, já si myslím, že potřebujeme ekonomickou perspektivu nejen pro Řecko, ale pro celou Jižní Evropu. Musíme hovořit o tom, eh, jak eh, znovu využívat talenty lidí na jihu Evropy, tak, aby přispěli k, k pracovnímu trhu v Evropské unii. Já si myslím, že bychom se mohli pomalu pustit do této debaty a ne hovořit pořád o odbourání dluhu. Děkuji. Děkuji. Nyní je na řadě pan Starbaty na jednu minutu. Paní předsedající, pan Pitela hovořil o tom, že mu to připadá jako ve filmu. Tak mně se to zdá podobné. Já si myslím, že bychom měli tyto scény, že, že je to jako by se tato scéna vystřihla a přehrávala pořád znovu. Přesně to, to, tento dojem už mám. Mám ho v tomto parlamentu velice často. Pořád to zaklínání se tím, co je potřeba udělat. Pan Moskoviči říká, co všechno Řecko musí udělat a potom, potom přijde růst, potom přijdou investice, potom přijde konkurenceschopnost. Ne, nic takového nepřijde protože řecká ekonomika je beznadějně nekonkurenceschopná. Podívejme se na statistiky. Proč v Německu čísla nezaměstnanosti klesla z 10% na 5%? Proč na jihu eurozóny nezaměstnanost stoupá z 10% na 15% a více? To proto, že euro má špatnou relativní cenu. To je všechno. S tím je potřeba něco udělat. Nicméně tento parlament neřeší problémy a pouze tančí kolem zlatého telete eura, aniž by vůbec chtěl problémy řešit. Děkuji, pan Torvalds, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Myslím, že bychom se na to měli podívat trochu ze šířej. Podíváme-li se na dějiny v 50. a 60. letech. Obecný trend v EU byl že všichni měli více méně 5-6% e, růst a to trvalo do 70. let. A pak se to změnilo ještě po rozšíření. My teď potřebujeme novou politiku soudržnosti, ale bychom ji dosáhli, potřebujeme na ní rozpočet, který bude odpovídat takovýmto výzvám. Nemá volného smyslu hovořit o tom, kdo co udělal špatně. Zde v parlamentu nebo v jiných parlamentech není jediného politika, který by udělal vždycky všechno dobře. Téměř všichni politici mají nějaké máslo na hlavě. Takže bychom si neměli navzájem e, něco klást za vinu. Měli bychom se snažit problémy napravit a vytvořit takový rozpočet, který e, budeme, který budeme moci vymanévrovat z těchto nebezpečných vod. Pan Sakofara, Rakofa, e, jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Většina z vás si uvědomuje, že Eh, čas jde proti řekům. Ale, vážení kolegové, včerejší vývoj Eh, opět prokazuje, že eh, v Evropě je dominantní moc, které nezáleží na demokracii, lidských životech ani lidských právech, protože stále uvalují další bolest na lidi. Premiér v Řecku, který implementuje tuto politiku, říká, že radikální alternativa je iluzí. Musíme si uvědomit, že je tady také evropská velmoc, která nemá o MOU žádné e, iluze. Je to e, Evropa lidí, lidé nemají tyto iluce a nechtějí se poddat vydírání ze strany vedení a říkají ne eh, těmto krokům. Jsou dvě, dva typy přehodnocení. První předpokládá podřízení si řeckého lidu a druhá předpokládá, že řecký lid se postaví na odpor a bude se stavět za podporu evropské společnosti. Jsou to dvě protichůdné reality Handelsblatt ukazuje, že 95% pomoci Řecku byla vlastně placena eh, e, Evropské bance, zatímco eh, Eh, eh, vláda, eh, Ciprasova vláda musí znovu přehodnotit řecký dluh. Eurogroup včera diskutovala o tom, jak je možné lépe pracovat, jak vyřešit problém zadluženosti, uplatnit současný program. Ale klademe si otázku, jak je možné eh, eh, eh, splnit tyto podmínky, pokud má ekonomika investovat do budoucna. Absence rozhodnosti, agonie ve společnosti, agonie hospodářská řecká ekonomika se musí podřídit novému úspornému plánu a e, znamená to podstatné e, škrty, e, které budou muset všichni vydržet, budou nezbytné, nicméně bohužel tuto cenu za to platí právě řecký list, kterému to nikdo nevynahradí. Pane komisaři, proč trvat právě na tomto uhlu pohledu? Děkuji. Děkuji, paní von Stork. She's not here. Není tady. Dále pan Filipo, jednu a půl minuty. minulou středu Handelsblatt německé noviny eh, psali o tom, o čem hovoří specialisté už dlouho. Pomoc Řecku nejde řeckému eh, národu, svom 5 eh, z té částky je je skutečně eh, injektováno do řecké ekonomiky a dochází tam k eh, takovému to sociálnímu eh, násilí. Když se hovořilo na Mezinárodním fondu, tak o Řecku, tak i vy na Evropské komisi jste hovořili o možných systémech a rozhodli jste se, že pomůžete spíše bankám než lidem. Hmm. Řecký E, stát e, takto podle toho jedná. Rozhodli jste se, že potrestáte e, řeky takovýmto násilným způsobem. Když jednali demokraticky, zvolili si pana Ciprase když došlo eh, k referendu o tom řeckém plánu. Pan Cipras měl odvahu eh, vám klást odpor a jednat eh, v zájmu své země. Evropská centrální banka stále vydírá dostupnosti hotovosti Řecko. A je jasné, že to rozhodnutí, k němu došlo, je příčinou současné situace otce, otci zakladatelé eh, tohoto eh, otci zakladatelé Evropy byli oslaveni a eh, já doufám, že nebude další svátek připomínat to, co se stalo v Řecku. Morešany, minuta a půl. Vážené kolegyně, kolegové, Řecko se nachází v situaci, která je způsobená Eh, vládou od té doby, co se ujala vlády. Viděli jsme, co se děje druhé poloviny roku 2014. Docházelo k projektovanému dvouprocentnímu, více než dvouprocentnímu růstu ale to všechno bylo ohroženo stávající vládou, která nastoupila v minulém roku. Tři týdny byly zavřené banky, to eh, také poškodilo situaci. Jak postupovat dál? Podle mého je zapotřebí podniknout reformy. Řecko potřebuje reformy, potřebuje funkční, efektivní veřejnou zprávu. To by prospělo řeckému národu. Potřebuje více konkurence, schopný pracovní trh, aby lidé našli práci, zejména ti mladí. Vláda by měla usnadňovat mladým lidem eh, podnikání, vstup do podnikání podnikání a tomu také musí odpovídat eh, vzdělávání a školství. Podniky musí být dobře vedeny a eh, řízeny a k tomu je zapotřebí tedy investice a tak budou vznikat nová pracovní místa. Viděli jsme to v Portugalsku, Irsku, Španělsku, eh, Kypru. Jen když tento balíček bude plně přijat, tak bude moci roztáhnout křídla. Všechno ostatní je jen záplatování nějak takovýmto záplatováním se ne, nevylepší situace a je zapotřebí, aby byly provedeny celkové reformy. Paní Beres, minuta a půl. Paní předsedající, pane komisaři, hovoříme o situaci v Řecku. Já jsem eh, si zapamatovala toto ze zasedání euroskupiny ze včerejška. Jedná se tedy o to, že je třeba vítat e, to, co říkala e, skupina o měně, e, co se říkalo o penzijní systému a o šetření. V rámci dohody z loňského roku je zapotřebí postupovat dál, je zapotřebí zachovat závazky je zapotřebí eh, vítat a pozbuzovat eh, pokračování v dohodě, která byla eh, učiněna. Je zapotřebí přejít od slibu řeckému národu z léta 2012 k činům a také se musíme poučit ohledně optimismu. Optimismus musí být podpořen činy a dohody z 24. května musíme postupovat dál, aby investoři měli větší jistotu a znovu eh, dlouhodobě chtěli investovat, protože právě to Řecko potřebuje nejvíc a společně s Řeckem toto potřebuje i celá eurozóna. Děkuji. Jako další pan Mono. En dépit de votre formidable... Od vaší skvělé evropské dohody eh, ze srpna 2015 není nic v Řecku vyřešeno. Stála úsporná opatření, trojka eh, vnutí Řecku spousta, spoustu opatření a přesto obrovský veřejný dluh zůstává. Eh, celá eurozóna je v agonii a Řecko je pouze eh, symptomem této rakoviny. Jsme eh, obrovským způsobem zadluženi v důsledku neodpovědné politiky a partikulárních zájmů, eh, které jenom podkopávají evropské finance. Podstatné je přijmout moratorium na řecký dluh, abychom mohli Řecku umožnit nový začátek. Ale znamená to, že Řecko musí plnit tři zásadní podmínky. Jednak opustit eurozónu, korunu, tak jak už bylo naznačeno, že tím by se díky jejich Národní bance dluh částečně vyřešil. Zároveň musí eh, jim být poskytnuty válečné reparace od Německa. Dále je eh, potřeba také postupovat kolektivně, také jedině tak můžeme rozvíjet kolebku demokracie. Děkuji. Pan Kicos, minuta a půl. Děkuji, eh, vážená paní předsedky. Máme dobré i špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že Ciprasová vláda eh, opustila strategii boje proti eurozóně a eh, přijímá nezbytné úpravy. Proto si myslím, že se krize z roku 2015 nebude opakovat. Máme však i špatné zprávy. Za prvé je velmi vysoká cena, kterou musíme platit za selhání experimentu Severofakis prostě se v roce 2015. Ehm, smíšená hospodářská politika vlády vedené Syrizou se zaměřuje na eh, vysokou úroveň zdanění společností a právě proto vznikají problémy ve fungování hospodářství. Za třetí, ehm, na žádost Mezinárodního měnového fondu Ciprasová vláda přijala vytvoření ehm, záložních opatření e, platných až do roku 2018 právě e, proto řecký problém v tomto smyslu nemůžeme vnímat jako důvěryhodný a e, frontlandingový přístup se ruší. Právě proto je další růst omezený a to je všechno důsledkem levicového populismu Syrizy Syriza eh, tak to vládne od roku 2000 14. Právě proto Řecko nemohlo vystoupit z eh, eurozóny s 1,2 miliardami. Eh, Cyprasová vláda Eh, připravila opatření, která jsou desetkrát nákladnější a to nám vysvětluje úlohu populismu. Doufám, že se z toho řekové i Evropa nepoučí. Vážení kolegové, zatímco řekové čím dál více trpí, dochází k dalším škrtům v důchodech a k navyšování daní eh, i u těch nejchudších, nejchudších vrstev, tak mezi tím jiní eh, jsou velice spokojení, protože podle jejich názoru je to vlastně biankošek pro trojku. Někdy jsme velice pokrytečtí, i dnes alibi pro Mezinárodní měnový fond bylo zrušeno, protože dnes byla přijata dohoda, která jde proti těm nejslabším z občanů. Je to pouze Šojbleho politika, které toto poslouží a proto e, jakékoliv e, uvolnění dluhu je odloženo až po rok 2018, e, zatímco majetek řeků bude rozprodáván zahraničním fondům. A zároveň naše vláda slaví. Neměli bychom diskutovat o solidaritě, pokud nemáme zájem o občany. Děkuji. Jednu minutu, pan Tang. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Když pan Šejbla včera přišel na Euroskupinu, řekl, že Řecko mm, přijalo špatná rozhodnutí a musí tedy za to eh, zaplatit. Řecko obrovsky přizpůsobilo rozpočet bezprecedentním způsobem. Cíl eh, tedy byl stanoven, to bylo 3,5%, a my nyní můžeme hovořit o nerealistických podmínkách stanovených zeměmi EU. Říkalo se, že 3,5% je nerealistických jako cíl. V roce 2010 se mm, o tom mělo hovořit a členské státy se měli zaměřit také na to, co se děje v jejich zemích, ne na to, co říká pane Schäuble, abychom se poučili z chyb minulosti a 24. května ehm, doufám, že Řecko bude moci víc po svých vlastních nohou. Pan Kirkos, jedna minuta. A včerejší zasedání euroskupiny ukázalo, že evropské instituce a řecká vláda spolupracují hladce. Šest let krize, tři memoranda, eh, dvanáct pozitivních hodnocení. Máme vždycky vládu, která nám ochotně řekne, že zítra přijdou dobré výsledky, ale stále se setkáváme s navyšováním daní a výraznějšími škrty. Proč tomu tak Evropské instituce zapomínají na růst, pouze plánují eh, podle eh, fiskálních cílů, eh, rozpočtových cílů a nepředpokládají růst. 12 pozitivních hodnocení nám však ukázalo, že není cesta ven pokud neproběhnou nezbytné reformy, které by neměly rozpočtové dopady, například eh, nedostatek eh, dotací nebo rychlejší výkon spravedlnosti, eh, skutečně se zbavit s kontrabandem v Evropě a dvě vlády se toho bály dotknout. Současná vláda to nezačala. Paní Fernandez, jedna minuta. Ano, nyní to funguje. Pan Fernandez, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já chci nejprve poděkovat panu komisaři Moskovicimu za odvedenou práci za poslední rok. Eh, loni na jaře eh, proběhlo referendum na poslední chvíli, skutečně pak jsme proplítvali rok a nyní máme dohodu, která je rozumná a to i přesto, že e, někteří, jako paní Kajeli, to spochybňují. Správně spochybňuje e, spolupráci s Syrizou, ale přesto je to rozumná dohoda. Reformy by se měly zaměřovat e, na umožnění růstu, zvláště v oblasti vývozu. Právě takové reformy si přejeme, protože tyto reformy umožní růst. A jak řekl pan Tank, musíme také řešit otázku zadluženosti. Eh, a to je v dohodě také zakotveno, ale nemůžeme to dále odkládat. Řečtí občané nemohou dále trpět eh, velké škrty, aby, aniž by měli naději do budoucna. Pan Mavrides. It's working. Už to funguje. Děkuji vám, paní předsedající. Pan, pane Moskovisi, hovořilo se o mnoha věcech, ale ne o um, přítomnosti a budoucnosti. Byla dohodnuta roadmap. Poslední dobou se ubývá správným směrem, a to směrem růstu. Nehledě na eh, chyby minulosti jsme viděli seriózní reformy, takže nastává prostá otázka. Pomůžeme teď řeckému lidu, který trpí a učinil oběti jako členovi rodiny? Pomůžeme řeckému národu, lidem, kteří pomáhají těm, kdo jsou pro následování, zatímco jiní stavějí ploty bez eh, úlevy dluhům, tak aby situace byla udržitelná, tak eh, růst prostřednictvím racionálních investic nepřijde. Nemůže se investovat do ekonomiky, která má nekontrolovatelný dluh. A ohledně Mezinárodního měnového fondu Eh, žádá hodně eh, škrtů. Tímto končí část rozpravy zaměřená zástupce politických skupin, eh, dále jednotliví poslanci. Každý aj. Tež to panel. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři Moskovisi, včera eh, Euroskupina zopakovala eh, rozhodnutí z listopadu a prosince 2012, ale s dalšími opatřeními, jako je automatický korekční mechanismus. To je rozhodnutí, na které se čekalo čtyři roky. A teprve od ledna 2015 bylo vlastně eh, řekům dáno 9 miliard euro. Mezitím eh, i věřitelé mají svou část odpovědnosti, protože podporujete eh, mix politik, který eh, podporuje vyhýbání se daním. Řecko nepotřebuje nové programy, potřebuje novou politiku s menšími výdaji, potřebuje novou vládu, která by přikročila ke strukturálním reformám abychom nediskutovali o řeckém problému tady, aby se Řecko stalo hvězdou v středu Evropy, tak aby vy jste mohli dostat svým slibům z minulosti. Děkuji. Je nalhavé, eh, abychom odešli z toho čistě účetního pohledu na Řecko a pomohli Řecku, zejména tedy národu řeckému, je zapotřebí jedna dvěma směry. Ano, je zapotřebí provést zásadní reformy v administrativě, ve spravedlnosti, ve zdravotnictví. A chci ještě dodat pár slov. Pokud nebyly provedeny za pana, eh, před panem Ciprase, tak za pana Ciprase těžko se mohly za tak krátkou provést. Je zapotřebí nově uspořádat dluh, to je za druhé, musíme ho reorientovat eh, tak, aby zde byla finanční pomoc zaměřena konstruktivní rozvojové programy, aby se rekonstruoval průmysl, zemědělství, aby se otevřely nové cesty například pro obnovitelnou energii. A já si myslím ohledně Řecka, Řecka a Řeku, eh, že kteří teď mají eh, pocit, že něco nefungovalo dobře, tak jim máme pomoct, aby mohli znovu vybudovat svoji budoucnost. Děkuji, pan Andronakis. Καλό σημάδι ο λευκός καπνός από το Eurogroup Bílý kouř z euroskupiny je dobrou zprávou, ale cena, kterou mají řekové zaplatit, je obrovská. Vyšší daně, vyšší příspěvky sociálního zabezpečení, to vše není dobrými známkami pro, Evrop, pro řeckou ekonomiku. A vnímáme to jako nespravedlnost. Lidé, kteří v současné době v Řecku pracují, budou platit více a dostanou přitom menší důchod. A odpovědnost leží na bedrech věřitelů a a vlád. Tady vnímám určitou absenci vize v naší strategii. A e, Právě proto e, si také myslím, že Evropané si e, nedokáží uvědomit význam včerejších oslav. A pokud si uvědomíte, že Mezinárodní měnový fond má být řešením řecké situace, a pokud chceme Eh, odejít. Eh, hlasujme aby ře, eh, Mezinárodní měnový fond pustil tento řecký program jinak. Jako Ir mám také největší soucit, dokáže sympatizovat s řeckými lidmi, protože trpí tak, jako jsme trpěli my, i nám byly předkládány stejné argumenty, že náš dluh je příliš velký, že jsme nesplnili podmínky, že máme opustit eurozónu a podobně. A musím říci, že o pár let později díky vládě se a díky obětem lid, lidu v Irsku patříme k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Evropě a doufejme, že něco takového budeme moci za pár let říci o Řecku. A teď k Řecku a premiérovi. Minule, když jsem tady hovořil, jsem byl kritický, chtěl jsem, aby prokázal vedení, eh, aby jenom nedával rozhovory novinám a skutečně on se změnil. A musím říci, že eh, je to výrazná osobnost, která se dokáže takto změnit a e, dokázal také změnit tehdy e, známého ministra financí, upravit vládu. A myslím si, že vzhledem k této snaze musíme udělat maximum, co můžeme, abychom řecké vládě pomohli, aby skutečně bylo dosaženo nezbytného oživení a aby se také mohli těšit stejnému růstu, jako se těšíme my. Děkuji. Děkuji, pan Caputo. Děkuji vám, paní předsedající. Je zapotřebí přiznat, že Evropská unie se dopustila nějaký chyb ve své politice úspor. A možná by bylo na čase říci, že ty eh, žádosti, které jsme vznesli na řecký národ, byly nadměrné a nesložili tolik znovu nastartování řecké e, ekonomiky. Ale zdá se, že rozkopná svou strategii nechce změnit. Na jedné straně navrhují stále restriktivní opatření jako nozový plán, jakýsi automatický mechanismus kompenzace, který se spustí s novými e, daněmi a dalšími věcmi, e, pokud se nepodaří a té nám zvládnout určitá opatření. Jedná se o 3,05 v roce 2018. A e, současně tu jde o veřejný dluh e, v Řecku. E, přitom se nemění nominální hodnota samotného dluhu. Vzpomeňme na fiskální a penzijní reformy. Euroskupina by měla toto mít také na paměti a měla by platby roztranšovat Pane Kaputo, zpomalte, prosím, žádá předsedající na takové období, aby Ateny po ně nemusely platit úroky. Tlumočníci vás ztratili, eh, pane Kaputo, proto jsem vás žádala. Paní Prohonen. arvoisa puhemies. Děkuji, paní předsedající Řecko je Řecko, to se nikdy nezmění a e, má strana e, v pravý Finové byla už v roce 2010 proti podpůrnému balíčku pro Řecko. Eh, on to byl vlastně balíček pro francouzské a německé banky, protože ty peníze přitekly zase zpátky k ním. Ve, v demokracii eh, rozhoduje většina a v roce 2010 my, praví Finové, jsme byli ve finském parlamentu v, něm, eh, v menšině. Byla vypracována společná pravidla proto, aby se jich všichni drželi. To byl jejich záměr. Teď v Řecku probíhají reformy, ale ne všechny eh, úspěšné. A já si myslím, že nezbývá než eh, se podívat na situaci sami, protože někdy se lidem nedá věřit na slovo. Myslím si, že Řecko musí udělat svůj domácí úkol předtím, než eh, budou podniknuty další kroky na jeho pomoc. A nebo ještě lépe, kdyby Řecko odešlo od eura, od eura, pak by mohlo vyřešit své vlastní problémy a vylepšit situaci svých nejchudších občanů. Děkuji a poslední řečník v Catch the Eye, pan Chrysogonos. Když včera eh, proběhla schůze eurozóny, bylo dohodnuto, že udržitelnost řeckého veřejného dluhu si žádá krátkodobá, eh, střednědobá i dlouhodobá opatření. To všechno je v pořádku pokud to bude implementováno efektivním způsobem. Všichni bychom si měli uvědomit, že ani Řecko, ani žádný jiný stát, ať už v Evropské unii nebo ne, nemůže dosáhnout eh, fiskálního přebytku 3,5 eh, ročně a to po několik desetiletí. Řecko musí zajistit, aby se nevrátilo k primárnímu deficitu a ostatní státy eurozóny by měly najít způsob, jak omezit zátěž řeckého dluhu tak, aby mohl být refinancován eh, z trhu je zapotřebí restrukturalizace ve prospěch jak Řecka, tak jeho věřitelů. Tím jsme u konce Catch the Eye a teď dávám slovo komisaři Moskovisimu. Prosím, máte slovo, abyste schrnul debatu. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji také všem diskutujícím, kteří se vyjadřovali během rozpravy. Rozprava by byla velmi věcná, užitečná. Je samozřejmě velmi těžké odpovědět vzhledem k tomu, že zazněly velmi rozdílné názory. A musím říci, že samozřejmě eh, došlo k chybám, ano. A je zcela zřejmé, že eh, projdeme šest let krize a zároveň si musíme říci, že je tady spousta nedostatků, ale musíme také mít určitý odstup když od doby, co se věnují tom, této složce, jakožto komisař, ale také ze svých dřívějších zkušeností, protože jsem působil také jako ministr hospodářství a financí ve své zemi původu, která je i nadále mojí vlastní Francie. A já jsem čtyři roky se podílel právě také na těchto diskusích a mohu vás ujistit, že odpovědnost je sdílena a Eh, chyby, ke kterým docházelo v průběhu celé té doby, eh, jdou také na vrub, eh, jak také řecké vládě, i ostatní. Musíme si uvědomit, tak, že je potřeba vždycky dosáhnout koncenzu. A i solidarita musí být založena na koncenzu a každý k ní musí svým dílem přispět. Eh, myslím, že není eh, na místě tady říkat, co by kdo jiný dělal eh, na místě řeků, zda by zůstal v eurozóně nebo ne. Samozřejmě volba, kterou učinili nyní, ukazuje ambici, která se do budoucna osvědčí. Já jsem přesvědčen, že všichni členové euroskupiny, muži i ženy, kteří skutečně zastupují téměř všechny politické inklinace, samozřejmě eh, vnímají tady eh, tuto situaci různýma očima, ale zároveň všichni udělali obrovský krok včera. Tedy podpořili program pevných reform, krok, který byl všemi přijat a který bude základem pro navrácení důvěry v růst Řecka, možnost investic a v to, že e, přesně toto řecký lid, který hodně trpěl, potřebuje. A také jim to dlužíme v určitém slova smyslu. Bez ohledu na to, jaká je naše politická orientace, víme, že oni pracují, pracují hodně a přesto vydělávají méně a od zavedení reform je to samozřejmě těžké. A jsem přesvědčen, že další rozprava ještě přinese další zajímavé podněty. Eh, na dalším zasedání 24. května se k tomu budeme vracet, budeme o tom dále diskutovat. A samozřejmě si říkáme, kdybych byl na místě té, které instituce dělal bych toto, to, které vlády dělal bych něco jiného, podobně. Ale eh, důležité je si všimnout, že je to poprvé, kdy se všechny otázky řeší společně. Otázka strukturálních reform, to je velice ambiciozní balíček e, dále mechanismus, který umožní chránit se proti rizikům. A e, v této souvislosti to komise vnímá jako velice důležitý krok a od roku 2012, a to si musíme uvědomit, e, již víme, že existuje dnes už balíček důvěryhodných reform, můžeme nyní e, řešit otázku řeckého dluhu to si řešit přejeme a právě včera jsme si řekli, že jsme skutečně prošli velmi významnou etapou v tomto slova smyslu a dosáhli jsme co nejširší možné dohody společné dohody, společného přístupu k otázkám. Já jsem tady naslouchal různým řečníkům, různým názorům z různých zemí, kteří hovořili o tom, že by Řecko mělo uspět, že by se mělo dostat z těch obtíží. To si přeji já také. Už čtyři roky můžu tady eh, uvidíme, eh, že eh, v dřívějších dobách toto bylo vždycky mým přáním v euroskupině a podobně, aby se každá každá země skutečně dostala z toho programu, aby se stala normální zemí, která může normálně růst. A myslím si, že bez ohledu na různé politické orientace právě toto je přání, které máme všichni a to je přání, které nás vede ku předu. A současně také cítím, že je to potřebné. Děkuji vám. Merci, Děkuji vám, pane komisaři Moskovisi.